Výborně, děkuji vám. Dále paní Šaldemose. Grazie. Děkuji. Gertrude Jessica, kde je? Výborně, Děkuji. Dále pan Rafael Glucksmann. Výborně, děkuji vám. Dále pan Paulo Borkia. Děkuji. Paní Kateřina Konečná. Kde je? Výborně, děkuji vám. Pan Stefan Sežurné. Paní Irena Joveva. Výborně, děkuji. Děkuji i vám. Tedy Ivan David dostane urnu AB, paní Šaldemoze dostane CD, Paní Stekot. E a G. Kolega Glucksmann. H až K. Kolega Borkia. L až M. Paní Konečná. N až R. Kolega Sežurné. S až T a kolegyně Joveva U až Z. Děkuji. Prosím, aby se tyto osoby, které budou ověřovat bolbu, dostali, dostavili zde dopředu k nám a až se dostaví, tak rozdáme lístky a obálky a prosím vás, abyste vyčkali, Eh, do té doby, než zahájím volbu, neboť mám ještě několik oznámení. Eh, mezi nimi také několik informací a pokynů, jak bych tak řekl, návod k použití. Musíte vyplnit eh, to, to okénko mm, pomocí plus, pokud jste pro, anebo tam dát mínusko, pokud jste proti. A pokud se chcete zdržet, tak nemusíte lístek vyplňovat. Pokud chcete opravit svou volbu, musíte si vyžádat nový hlasovací lístek. A e, sálový služebník vám poskytne potom nový hlasovací lístek a ten starý bude zničen. Pokud vyplníte hlasovací lístek jiným způsobem, než jsem právě popsal, bude neplatný. Lístek, až bude vyplněn, musíte přeložit a dát ho do obálky. Máte k dispozici u vchodu do sálu volební kabiny, pokud si budete přát je využít. A rozhodujte se podle tedy začátku toho prvního písmene vašeho příjmení. Podle toho eh, si musíte tedy zvolit urnu a eh, musíte samozřejmě, když budete odevzdávat svůj lístek, tak eh, ukázat eh, tomu ověřovateli svou totožnost. Allora, scusate, a tutte le urne ci sono gli scrutatori? Prosím. Stojí tedy u všech volebních uren skrutátoři, ověřovatelé. Alors, E gli scrutatori voteranno al termine della votazione. La votazione ha e, Skrutátoři budou hlasovat e, sami za sebe až na konci hlasování. Tímto je hlasování zahájeno. Kolega Borchia by se prosím měl dostavit ke své urně a jsou to písmena L, M.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 Cari colleghi, avete votato tutti? Milí kolegové, hlasovali jste všichni? Skrutátoři hlasovali rovněž? Odevzdali všichni svůj hlas? Zdá se, že ano. Tímto tedy je hlasování u konce. A nyní prosím skrutátory, aby se dostavili do sálu R1.1 aby mohli provést sčítání hlasů a já potom zazvoním zvonem, až eh, budeme opět zahajovat schůzi, takže to uslyšíte a rovněž to uvidíte na obrazovkách a do té doby toto zasedání přerušuji.